je zahájeno a pustíme se do prvního bodu. Je to prohlášení Rady a komise ohledně opatření Evropské unie k zvládnutí situace, která byla vyvolána konfliktem v Sýrii z hlediska přílivu uprchlíků. Nejdříve bude hovořit zástupce rady pan ministr Leškevičius. Pane ministře, máte slovo. Dobré ráno, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. V posledních letech konfliktu v Sýrii jsme byli svědkem celé z řady tragických událostí v září došlo k depresivní skutečnosti, že velký počet uprchlíků čekají na registraci, Čekají si na registraci nebo registrovaných je přestoupil milion. Polovinu jsou ženy, další čtvrtinu jsou, eh, polovinu jsou děti, čtvrtinu jsou ženy. A tento počet uprchlíků neustále narůstá. Nejen, že toto je hrozná realita pro ty, jejich životy jsou poznamenány traumaty a přesídlením, ale také toto představuje velikou výzvu pro sousední země. OSN odhaduje, že 3,5 milionu uprchlíků eh, může být eh, registrován do konce tohoto roku. Mnoho syrských eh, občanů eh, se snaží dostat eh, za hranice a uvědomujeme si výzvy, které to znamená pro členské státy. Syrští občané se snaží opustit Sýrii. Toto bylo naposledy probíráno na Radě pro vnitřní záležitosti a spravedlnost. A ministři zopakovali pevné úsilí Evropské unie o řešení této situace a členské státy, které jsou přímo postiženy migračními toky ze Sýrie, eh, by takto měly získat eh, větší podporu. Obrovské břemeno leží na vládách a místních občanech v Jordánsku, Libanonu, v Iráku a v Turecku. Proto Eh, musíme říci, že je velice dobře, že eh, tyto eh, sousední země otevřely nebo ponechaly své hranice otevřené syrským občanům, kteří u nich hledají bezpečí. Na druhé straně musíme také uznat, jak zodpovědnost mezinárodního společenství, že je zapotřebí sdílet částečně toto břemeno se zeměmi, které tak velkodušně u sebe hostí obrovský počet uprchlíků je zapotřebí poskytovat eh, pomoc. Téměř každý členský stát usiluje o to, aby ulehčil utrpení eh, syrských občanů. Jak v Syrii, tak mimo ní. To nehledě na stávající eh, špatné ekonomické klima a rozpočtové škrty. Syrská syrská eh, krize nyní si vžádala více než 1,5 miliardy eur a z toho velká část pochází také z členských států EU. Eh, používáme humanitární nástroje a jejich vel, a eh, tyto prostředky mají jít ve prospěch místních společenství. Více než celých 1,9 miliard eur Evropsko, Evropská unie chce přispívat. Měli bychom eh, posíl, poslat také monitorování činností, tak abychom eh, věděli, jakým způsobem dochází k poskytování této pomoci a abychom prokázali naši zodpovědnost vůči našim vlastním občanům. Je zapotřebí posílit eh, pomoc humanitární situaci v nejbližší budoucnosti je zapotřebí usilovat o Eh, vyřešení tohoto konfliktu. Nicméně my se zaměřujeme i na středně eh, dobý horizont společně s OSN. Je zapotřebí nejen podporovat uprchlíky, ale také země a společenství, eh, která jsou ovlivněna stávajícím tokem uprchlíkům. Uprchlíků komise už se spolupracuje s relevantními mezinárodními partnery a připravuje program regionální ochrany, který je nasměřován zejména na dlouhodobé a střednědobé výzvy v této oblasti a má začít fungovat od příštího roku. Rada vítá pokrok, k němuž došlo při vytváření tohoto programu a vybídla Rada komisi, aby pokračovala v této velmi důležité práci. Mm, syrští občané vyžadují a potřebují e, ochranu. Členské e, státy zvažují na úrovni EU, jaká opatření lze přijmout Eh, na základě finanční pomoci z Evropského fondu pro uprchlíky. Eh, dochází k vyjednávání mezi eh, Evropskou radou a Evropským parlamentem. Pane předsedo, pane komisaři, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes dopoledne hovoříme o uprchlících, ale neměli bychom zapomínat na ten nejdůležitější cíl, aby bylo ukončeno násilí a aby byl nastolen směr eh, k, k přechodu k míru a demokracii v Sýrii. Je zapotřebí, aby došlo k politickému eh, řešení. To je jediné možné řešení eh, této války a Rada bezpečnosti musí jednat efektivně. Vysoký představitel vítá Eh, rezoluci o OSN o chemických zbraních, což je hlavní krok k tomu, aby eh, byla vyřešena situace eh, v Sýrii. Důležité jsou rozhodnutí přijatá také v Hagu. Měli bychom usilovat o eliminaci chemických zbraní v Syrii a mezinárodní společenství má usilovat o e, nevyužívání zničení zbraní hromadného ničení. 21. srpna od 21. srpna žádáme o e, spolupráci na mezinárodní úrovni a e, nevyužívání chemických zbraní v Sýrii. Jsme připraveni podpořit akce, které eh, se řídí daným, danou rezolucí OSN a výkona. Jsme v kontaktu s výkonnou radou v Hágu. Je zapotřebí, abychom využili eh, této chvíle a nastartovaného pohybu. Abychom spolupracovali se všemi partnery, se Spojenými státy, Ruskem, OSN, mnoha arabskými národy, abychom dosáhli mezinárodní odpovědi. Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci navazuje na ženovskou dohodu z června 2012 a žádá, aby byla co možná dříve svolána konference. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, za poslední dva roky syrský konflikt se prohloubil do skutečné války. Je zapotřebí chránit bezbrané eh, syrské civilní obyvatelstvo. Evropská unie a členské státy eh, přispěly významnou měrou a nadále eh, budou přispívat významnou měrou tímto způsobem. K tomu je zapotřebí finančních prostředků. A předsednictví je připraveno v tomto úsilí hrát významnou úlohu. Rada eh, oceňuje to, že je zde eh, usnesení Evropského parlamentu, které je přiloženo dnes eh, k rozpravě. Ukazuje na to, že je brana velice vážně situace v Sýrii a fakt, že tento konflikt se přelevá do dalších zemí. Je zapotřebí, abychom jednali efektivně a koordinovaně společně mezi členskými státy a abychom společně s institucemi a v jednotlivých členských státech jednali společně. Děkuji, pane ministře. A prohlášení za radu předá pan komisař Barně. Pane komisaře máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám, dámy páni poslanci, že jste vyvolali tuto naléhavou rozpravu ohledně tragického vážného tématu. Moje kolegyně, paní Georgieva, je v New Yorku. Paní Malmstrémová společně s panem Barovzem je dnes ráno na Lampeduze a požádali mě, abych vystoupil jejich jménem a mám tedy tu čest seznámit vás se stanoviskem komise po té, co zde hovořil uh, náměstek litevského ministra. Ta první slova samozřejmě navazují na minutu ticha, kterou vyjádřil tento parlament jménem komise a vyjádřili jste tak solidaritu a soucit se všemi obětmi, s jejich rodinami po této nové tragédii z Lampedusy, které došlo před několika dny. Velký počet obětí byl konstatován bylo tam mnoho žen a dětí, kteří právě prchali před tímto konfliktem na středním východě a v Africe. Vážení poslanci, nedávná situace a hlavně rusko-americká dohoda ohledně kontroly a zničení chemických zbraní v Sýrii, které skutečně existují, a usnesení OSN učinili méně pravděpodobnou vojenskou intervenci, tak jak to bylo oznámeno USA a spojenci. To však neznamená, že situace v Syrii se stabilizuje. Naopak. Kampaň a vojenské e, akce v terénu pokračují. Evropská unie prostřednictvím své vysoké představitelky paní Kati Eštonové zdůraznila potřebu politického řešení, které by představilo jedinou cestu pro skoncování s touto válkou. A také je zde nezbytnost pro Radu bezpečnosti, aby jednala a aby konečně ukončila tento konflikt. Evropská unie stále vyjadřovala svoji ochotu na podporu všech aktivit, s kterými se počítá v této rezoluci a také v rámci rozhodnutí výkonné rady o jak. A Evropská unie stále zůstává v kontaktu s tímto orgánem tak, aby vyhodnotila, jak nejlépe poskytovat pomoc v terénu. V tomto konfliktu, a to je pocit paní Eštonové, jsme na skutečné křižovatce. Je důležité si uvědomit závažnost tohoto okamžiku v rámci mezinárodního společenství. I nadále budeme spolupracovat se všemi partnery z USA, samozřejmě s Ruskem, s arabskými státy, s OSN, abychom vygenerovali odpověď mezinárodního charakteru, která by byla jednotná. Rezoluce Rady bezpečnosti jednoznačně schvaluje ženevskou dohodu, která byla podepsána roku 2012, kde se hovoří o následné konferenci, která by se měla svolat co nejrychleji. Jak to uvedl jednoznačně pan ministr Leškevičius, v Syrii, a to je konkrétní předmět naší diskuze, se jedná o největší mezinárodní krizi, kterou zažíváme v rámci přesunu jedné třetiny obyvatelstva. Více než 2 miliony uprchlíků jsou v současnosti zaregistrovány v NHCR, Vysoké komisařství OSN, v sousedních zemích. A zvláště v zemi, kterou znám velice dobře, Libanonu, v Jordánsku, v Turecku, v Iráku a v Egyptě. Řeknu to jménem Evropské komise, musíme zdůraznit angažovanost úřadu těchto zemí a solidaritu jejich obyvatelstva se syrskými uprchlíky. Vysoké komisařství OSN se domnívá, že do konce tohoto roku četní uprchlíci ze Sýrie v tom regionu, tedy v těch sousedních zemích, dosáhnou počtu 3,5 milionů celkem. Evropská unie je v první linii mezinárodní pomoci vůči eh, tomuto přesunutému obyvatelstvu. Asi 2 miliardy eur byly koncem roku 2011 poskytnuty členskými státy a komisí pod kontrolou vašeho parlamentu na podporu humanitárních snah. Evropská unie je zdaleka prvním dárcem v rámci této krize. Ale samozřejmě se přibližujeme k určitým limitům z hlediska roku 2013. Chtěl bych také upřesnit, že 56 této humanitární pomoci eh, ze strany komise a členských států je nasměrováno do sousedních zemí Sýrie. A 43 této pomoci je směrováno přímo do Sýrie prostřednictvím eh, různých asociací. Sousední země, zvláště Libanon a Jordánsko, také signalizují, že jejich prostředky, jejich kapacity jsou na hranici, které jsou únosné pro tyto země. Evropská unie dělá vše, co je možné pro to, aby srští uprchlíci ve všech těchto sousedních zemí dostávali dostatečnou humanitární pomoc, aby se jim dostávalo také právní ochrany. Existuje regionální program ochrany, který doplňuje první střednědobý a dlouhodobý program pomoci. Tato část se připravuje v úzké součinnosti s členskými státy a mezinárodními partnery. Tento program regionální ochrany a solidarity by se měl týkat ochrany, ale také iniciativy z hlediska rozvoje. To bude iniciováno v Jordánsku, v Iráku a v Libanonu a bude se to týkat nejenom syrských uprchlíků, ale také dalších uprchlíků, kteří pocházejí z jiných zemí a z jiných eh, hostitelských společenství. Po výzvě pana Guteresa na adresu komisaře eh, bylo řečeno, že 10 tisíc uprchlíků by mělo být přijato v Evropě, měli by být přijati v Německu, Finsku, v Rakousku, v Dánsku, v Maďarsku, v Lucembursku, ve Švédsku, v Nizozemsku, v Irsku. Bylo rozhodnuto, že se bude alokovat určitý počet míst pro tyto uprchlíky a také určitá část humanitární pomoci jim bude věnována. Za Evropskou komisi bych chtěl poděkovat těmto členským státům za jejich solidaritu za to, že výrazným způsobem přispívají k našim kolektivním snahám. A také bych chtěl vyzvat další členské státy, aby eh, se inspirovali tímto příkladem. 50 tisíc Syřanů žádalo o mezinárodní ochranu v Evropě od začátky krize. 50 tisíc Syřanů. Většina těchto žádostí byla předložena v Švédsku a v Německu. Vidíme, že Eh, syrští uprchlíci se pouštějí různými cestami, aby se dostal do Evropy. Pozemní cesta přes Turecko, přes Bulharsko, přes Řecko anebo přes západní Balkán. Dále používají námořní cestu mezi Tureckem a Egyptem. A samozřejmě to vidíme na příkladu tragédie z Lampedusy. Používají také vzdálenější cesty směrem k Itálii. Víme, že tyto trasy jsou často organizovány eh, zločinci, kteří zneužívají této beznadějné situace, této bídy těchto uprchlíků. Tragédie z Lampedusy, která se odehrála před několika dny, ukázala několik závažných věcí. Především úžasný postoj Městské rady Lampedusy a také důstojnost a solidaritu. Chtěli bychom jim za to poděkovat. A zároveň se zde projevila nezbytnost jednat efektivněji, bez schovývavosti vůči těmto pachatelům trestné činnosti. A dále je nutné, podle mého názoru, zlepšit kvalitu a také rozsah těchto operací pomoci na evropské úrovni. A to je přesně to, co moje kolegie, kolegyně paní Malmstremová navrhla včera na schůzce ministrů vnitra. Příliv těchto uprchlíků do Evropy není srovnatelný s počtem uprchlíků, kteří se utíkají do těch sousedních zemí. Uvedl jsem ten počet. Počet těch beznadějných osob, které chtějí do Evropy, se zvyšuje a vyvíjí tlak na některé národní systémy, tak jak jsme toho svědky na Maltě, Kypru a nebo v Itálii. Členské státy prvního vstupu Bulharsko, Kypr, Řecko, kde každým dnem se objevují desítky těchto uprchlíků, jsou velmi vystaveny této situaci. Itálie zaznamenala zrůst těchto uprchlíků, kteří se pokoušejí eh, dostat se přes středomoře, přes středozemní oblast. Musíme se připravit ještě na masivnější příliv těchto uprchlíků. A Evropská komise musí být podporována také mm, úřadem pro asilovou podporu a také musí spolupracovat s Frontexem. A po všech konzultacích s HCR a také s úřadem pro migraci se odebral minulý týden do Bulharska, Řecka a Kypru. Situace, která byla konstatována ukázal, že je velmi důležité spolupracovat. Tato otázka už není striktně národní, je to evropská otázka. A reakce nespočívá určitě ne v uzavírání našich hranic, v izolaci a v zabarikádování, ne, spočívá eh, spíše ve vstřícnosti Evropy. Tato krize, toto rozsahu nás všechny eh, postihuje a musíme na ní reagovat v duchu větší solidarity. Vážení poslanci, my jsme již vytvořili určitá opatření, abychom podpořili členské státy, abychom zajistili konzistentní přístup Evropské unie ve spolupráci s HCR a s Frontexem. Komise zmobilizovala prostředky ve prospěch uprchlíků v rámci Fondu pro uprchlíky a také v rámci operací návratu. Společné operace společně s Frontexem jsou organizovány v středomorské oblasti a také v jeho východní části Evropy a měli by zde spolupracovat členské státy a agentury. Mají zde zvýšenou eh, odpovědnost za uplatňování principu řízení, tak jak to platí na úrovni Evropské unie. Měli bychom také aplikovat princip nenavracení, takzvaný non-refoulement. A nyní se podíváme na efektivitu a na prostředky, které jsou k dispozici z hlediska této krize a z hlediska potřeb které máme dnes a které budeme mít zítra. Zde musíme najít další finanční prostředky v rámci rozpočtových orgánů. Myslím si, že to bude nutné. Tato finanční pomoc by mohla být doplněna intenziv, intenzivní eh, činností a rozvíjením jednotlivých týmů, které by mohly podporovat i příslušné členské státy. Pokud se situace ještě zhorší a můžeme se toho obávat, a pokud budeme muset čelit ještě masivnějšímu přílivu eh, syrských eh, uprchlíků Frontex by měl být ochoten posílit svoje společné aktivity. Toto posílení ovšem nebude možné bez dalších snah členských států a to bude vyžadovat další finanční prostředky a také koordinaci jednotlivých operací a to v rámci eh, rozpočtového kontextu, který dobře znáte. Mechanismus eh, civilní ochrany v rámci EU by měl také sehrávat svoji roli. Nepochybuji o tom, že víte, že v roce 2006 eh, se vytvořil síla pro civilní ochranu. Moje kolegyně paní Georgieva tři roky pracovala na tom, aby připravila lepší preventivní reakci z hlediska sdílení těchto aktivit. O to se jedná. Nejde o to vytvářet nové prostředky, ale jde o to, abychom se lépe připravili na společnou reakci v rámci přírodních katastrof, ale také v rámci lidských katastrof, jako je příklad těchto syrských eh, uprchlíků nebo jiných zemí. A poslední citlivý bod, který bych chtěl zmínit, který souvisí s krizí v Syrii a v tomto regionu, to je mm, teroristická hrozba v Evropě. Je to eh, otázka zahraničních bojovníků, kteří pochází z Evropy a kteří cestují do Syrie. Ten počet byl velmi nebývalý v porovnání s předchozími konflikty. Zatím v tomto stádiu nemáme přesné informace ohledně účasti těchto bojovníků v rámci těch aktivit extremistických skupin v Sýrii, ale víme, že mohou tito bojovníci využívat svých sítí a své zkušenosti a podněcovat uh, aktivity a útoky proti zájmům západních zemí, zvláště v Evropě. A proto vedle všech těch hlavních eh, principů solidarity, humanitární akce, které souvisejí se syrskou krizí, bychom měli také zůstat bdělí z hlediska evropských občanů, kteří cestují do zahraniční bojovníci a měli bychom dávat pozor na hrozbu, kterou by mohli představovat pro Evropskou unii. Pane předsedo, vážení poslanci, to je souhrn informací a stanovisek, které jsem vyjádřil jménem paní Georgieve a paní Malmstrémové. Jejíž nepřítomnost omlouvám. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a nyní zahajeme rozpravu k těmto prohlášením. Jako první se hlas přihlásil ke slovu um, Manfred Weber. Eh, vážený pane zástupče rady, eh, pane komisaři, eh, kolegyně a kolegové, 93 tisíc mrtvých od vypuknutí děsivé války v Sýrii. To jsou odhady OSN 2,6 milionů uprchlíků mimo Sýrii, 4,6 milionů uvnitř Sýrie. Na to se často také zapomíná v debatě. E, Libanon e, zakázal budování e, nových uprchlických táborů, protože se obává o stabilitu vlastní země. Egypt vyhání syrské uprchlíky vzhledem k vlastním problémům. Jordánsko se maximálně snaží také Turecko. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, prožíváme konflikt v a to je v našem bezprostředním sousedství z Kypru. Eh, fakticky lze sledovat, eh, co se tam děje. A proto je dobré, eh, že o tom dnes debatujeme také zde. Kolegyně a kolegové, důležitý, důležité je nejdříve apelovat na držitele moci, aby s tím šílenstvím přestali a, a aby všichni přispěli eh, k eh, ukončení eh, násilí. A my jsme samozřejmě tady přehlcení uprchlíky. Děkuji komisi za angažovanou práci, aby ukázala tvář Evropy a přítomnost Evropy na místě. A Rád bych všechny frakce vyzval k tomu, aby eh, za prvé Evropa byla schopná eh, dát k dispozici určité kontingenty. Když eh, poslouchám radu, tak slyším slova, ale nikoli fakta. Potřebujeme jasný příslip pro UNHCR, že Evropská unie přejme kontingenty uprchlíků a výběr uprchlíků, hm, kteří půjdou do Evropy, nechá na UNHCR. Kolegyně a kolegové, musíme pomoci okamžitě sousedním zemím a teď se říká, že v roce 2013 máme problémy s financováním, tak řekněme to konkrétně. Je to ostuda pro Evropskou unii, že tady není opravný e, rozpočet a že jako Evropská unie nejsme 100 e, dostat svým povinnostem pomoci sousedním zemím. Kolegyně a kolegové, vzhledem k dramatu e, na Lampeduze, Navzdory eh, výzvám v Syrii si pořád musíme eh, uvědomovat, že musíme rozlišovat mezi lidmi, kteří eh, jsou opravdu ohroženi a kteří přicházejí dobrovolně. A to je velice důležité mít na paměti tento eh, rozdíl. Je třeba, pane předsedo eh, v rady, abyste o tomto debatovali i na radě. Evropa musí ukázat humanitu své srdce a potřebujeme Evropskou radu, eh, která opravdu o tomto bude jednat a přijde s konkrétními závěry k řešení uprchlické problematiky. Děkuji. Děkuji, pan kolega Svoboda. Děkuji. V rámci naší frakce jsme měli možnost hovořit, hovořit se třemi uprchlíky ze Sýrie. Jeden z nich je palestinec, eh, palestinka, je to um, mladá žena a ta nám popsala, eh, jaké měla obtíže jako palestinka, protože ne všechny evropské eh, země se právě staví otevřeně k palestinským uprchlíkům. Přijela na člunu, sto lidé z zemře, 100 lidí zemřelo eh, během té plavby a ona mm, měla to štěstí, že se jí podařilo eh, dostat do Evropy. A říkala, že navzdory eh, mm, utrpení a umučení v vězení v Syrii měla obtíž vůbec dostat přechodný pobyt v Evropě. A když jsem se ptal, co čekáte od Evropy? A oni říkají, No My se chceme vrátit, ale mohli byste nás třeba trošku eh, vyškolit. Nemá smysl, eh, až bude zase mír eh, v Sýrii, aby tam přicházeli evropští odborníci na obnovu. My chceme být odborníky na obnovu s pomocí Evropské unie. No, já si myslím, že to je úkol, který bychom měli naplnit. A souhlasím, musíme otevřít své hranice pro omezený počet na omezenou domu, ale musíme to udělat. Pan komisař říkal, je situace jiná v různých zemích, ale pokud se podíváte na čísla o uvrchlících, na čísla o žadatelech o azyl a na čísla o e, také přijímání a uznávání e, žadatelů o azyl, tak vidíte obrovské e, rozdíly. Některé země dělají svoji práci, některé nikoliv. A proto mě velice zklamalo, a, a, pane ministře, a, zasedání Radu pro ministru vnitra. Rady ministrů vnitra, eh, zase nějaká eh, pracovní skupina, zase něco takového. Ne, ne, ne, my potřebujeme akci a ne eh, další debaty. Včera jsem napsal panu von Rompuyovi. Dejte to na zasedání příští Evropské rady za dva týdny. Není to jenom věc pro ministry vnitra. My známe jejich omezení, profesní omezení. Tohle je otázka pro všechny z nás a pro všechny vlády a premiéry. Ti musí odvést svůj díl práce. Ano, musíme přijímat uprchlíky, ale neznamená to jenom ehm, dát jim nějaké místo k pobytu, ale dejme jim eh, šanci, aby se něco naučili, aby se naučili něco o Evropě, aby si osvojili nějaké kvalifikace, aby se dověděli něco o svobodě, o volnosti. Eh, oni chtějí Syrii bez Asada, bez žihadistů. chtějí svobodnou Syrii a měli bychom jim dát příležitost. Ano, eh, v našem eh, usnesení žádáme o eh, sousední hranice, sousední země o to, aby tedy Turecko, Libanon a Jordánsko, aby zachovali otevřené hranice, ale jsou naše hranice otevřené často nikoliv, takže buďme k sobě upřímnění. Eh, k sobě upřímní. Eh, proč bychom měli vytvářet bezpečné humanitární kondory? Proč bychom nevytvořili dostatek ubytování proti, pro ty lidi, kteří přicházejí? Proč jim nedat příležitost pro eh, vzdělání? Ano, je pravda, že musíme ukončit tuto krutou válku. Zničení chemických zbraní je prvním krokem, ale nic víc než prvním krokem. Musíme pokračovat ve své práci, dokud nebude mír a usmíření v Syrii. A no teprve potom se lidé začnou eh, vracet. Měli by dostat šanci obnovit eh, novou Sýrii, vybudovat novou Sýrii. Dost, a nech dostanou tito lidé šanci uh, vybudovat novou Sýrii s filozofií a s vzděláním z Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. A naším dalším řečníkem je pan Frhovstad. Já bych rád požádal radu a komisi, zda mohou souhlasit s tím, co parlament navrhuje. Parlament navrhuje, abychom měli Evropskou humanitární konferenci o této věci. To je to, co žádáme v našem usnesení. A já chci slyšet před koncem této rozpravy, zda rada společně s komisí se zaváže, že ji uspořádá. Myslím, že je úplně jasné, z projevu pana Svobody a pana Webra, že toto potřebujeme. Nemůžeme žádat od ostatních, aby otevírali dveře uprchlíkům a sami dělat nic, nedělat nic. Přesně to se ale teď děje. Německo má pro Pět tisíc lidí dočasné opatření. Švédsko dalo trvalé, eh, trvalou možnost pobytu několika tisícům lidí a ještě Finsko a to je všechno. Jsou některé členské státy, které dávají kvóty 50 uprchlíkům. To je skandál sám o sobě. To je přece cynické. Co možná nejrychleji potřebujeme konferenci, kde komise a rada a všechny členské státy se dohodnou, eh, jak sdílet břemena související s těmito uprchlíky abychom vynaložili takové, alespoň takové eh, úsilí jako Švédsko a Německo v posledních týdnech. A také musíme eh, usilovat o to, jak pomáhat Libanonu a Jordánsku. My potřebujeme aby měli přímou rozpočtovou pomoc a makrofinanční asistenci, protože jinak tyto země nebudou dlouhodobě schopné eh, zadržovat tento příliv uprchlíků ve svých zemích musíme se podívat také na to, zda je nezbytné eh, uplatnit dočasnou ochranou směrnici, jak to bylo nedávno s Kosovem. Jak pan Svoboda správně na to poukázal, tito Úmyslem těchto lidí není se trvat navždy v Evropské unii, potřebují ochranu, jedná se o dočasnou ochranu do té doby, dokud se na mezinárodní úrovni tato otázka nevyřeší. Je to velice jasná otázka, pane Barniere. A také je to velice jasná otázka pro pana ministra litevské vlády. Jste připraveni uspořádat takovouto humanitární evropskou konferenci, kterou parlament žádá? My chceme se účastnit a myslíme, že by měly pozvány i sousedící země a agentury OSN a také zástupci Syrské národní rady a další, eh, další zástupci eh, entit, které pracují přímo na místě. Na závěr svého projevu eh, nechci již opakovat, co jsem uvedl, ale postoj mezinárodního společenství vůči syrské tragédii je ostudou a nadále je ostudou. Ano, doufám, že se nám podařilo vyřešit problém s chemickými zbraněmi. Ale co ty trvalé masakry, kterým stále dochází ze strany Asadova režimu? Tisíce lidí byly zabity chemickými zbraněmi, ale mnohem víc jich bylo zabito jinými prostředky. A my stále se tváříme, že to nevidíme. Za 20 let v dějinách budeme, v dě, nebo v učebnicích dějepisu budeme popisováni jako zbabělci. Děkuji mnohokrát a nyní paní Saržantýny má slovo. Děkuji, eh, pane předsedající. Už eh, se tady zmínila dneska hodně eh, dlouhá řada čísel. Eh, víme o čtyřech milionech uprchlíků v Sýrii, dva milionů mimo Sýrie, kolik přišlo do Turecka, Jordánska, do Libanonu a tak dále. A jak reaguje Evropská unie? Stáhneme peněženku a řekneme, no tak nechť Jordánsko zůstane otevřené uprchlíkům dále. Zase ta něco připlatíme a padneme na kolena a budeme se modlit. UNHCR eh, eh, říká, že by potřebovalo um, umístit 8 tisíc uprchlíků. Eh, to my jsme byli schopni nabídnout Německo-Švédsko opravdu je tady jedna země, která přislíbila 50 lidí, 50 lidí z mojí země v roce 2013 a to je ostuda, protože Eh, spousta eh, zemí nikdy eh, nepomáhala s, log, s logistikou, tedy s, s, um, s umístěním uprchlíků, jako je Belgie, ale také Litva. Tady nám zástupce Litvy z Rady říká, co všechno jste ochotní udělat, ale vážený pane předsedo, když vy tady říkáte, nebo když vy tady také řeknete, že Litva vezme 100, 150 uprchlíků z, Litvy, Eh, pardon, ze Sýrie. Eh, požádejte eh, také 27 dalších kolegů z dalších zemí, aby něco takového udělali. Potom opravdu můžeme už nějak jako rovný rovný mluvit s Tureckem, Jordánskem a Libanonem, protože vytahovat peněženku není to jediné. No, a uvidíme že to, co se stalo minulý týden eh, v Lampeduze, eh, se bude stát, eh, dít stále častěji. Tohle nebylo jediné, co se teď stane. Každý den budou lidé tonout ve středozemním moři. Pokud Evropa neumožní o žádání o azyl například na ambasádách, tak tohle bude pokračovat. Pane předsedo, já žádám reakci od přítomného předsedy rady. Děkuji, a paní kolegyně, a teď pan Kerkhoop. Vážený eh, pane předsedo, vážený pane komisaři, já nevěřím ve společný asilový systém, ale věřím, že náš parlament a naše členské státy by měly udělat všechno v jejich silách, aby eh, zamezili té ničivé humanitární krizi, která je eh, přes pouhé moře za naším kontinentem. Tím, že poskytnou humanitární pomoc. Počet uprchlíků ze Sýrie je naprosto nepředstavitelný a roste a je pravděpodobné, že stále více lidí bude nasazovat život, aby se k nám eh, dostalo. Eh, eh, solidarita a spolupráce mezi členskými státy nemusí být právně vynucené, ale měly by být mravním imperativem na základě Ženevské úmluvy. Nejdříve si musíme jasně říci, jakým výzvám čelíme a projednávat Eh, důsledky eh, té tragédie na Lampeduze. To jsou věci, eh, o kterých jsme měli vědět předem, abychom zabránili dalším tragickým ztrátám na životech a abychom zabránili tlaku na azylové systémy členských států. Musíme být připraveni. Když budeme strkat hlavu do písku, krize nezmizí. Ta humanitární krize se nevypaří z evropských hranic, když ji budeme hra, ignorovat. Nejde jenom o problém Itálie, Španělska nebo Malty. To ukazují počty syrských politických uprlíků v Německu, v, Syri- v Sýrii a v Británii. Proto vítám návrh komise na větší sledování evropských hranic. Musíme dělat e, více na potírání převaděčství. Musíme e, e, lépe zacílit pomoc, kterou posíláme do válčících zemí a především se musíme učit více z chyb z minulosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Gabriele Zimmer. Pane předsedo, Eh, nejdříve bych chtěla vyjádřit úctu z hlediska chování mnoha lidí na Lampeduze. Byli to lidé, kteří se vystavovali trestnímu stíhání za to, že chtěli zachránit lidské životy. A tady myslím, že mm, musíme vyjádřit naši kritiku ohledně italské legislativy, ale také ohledně uh, členských států a EU. Včerejší ministerská konference byla ostudou pro Evropskou unii. To se musí jednoznačně prohlásit. Z hlediska situace, humanitární katastrofy a spoluodpovědnosti Evropské unie říkat, že se nic nemá měnit na evropské azylové politice, to je nejenom eh, schovávání hlavy do písku, ale to je také nezodpovědnost státu. A říkám to ještě důrazněji. A byla jsem velice ráda, když jste tady hovořil, pane Weber. Vy jste ze CSU. Vy jste obhajoval pozici, kde bych si přála, kdyby německý eh, ministr vnitra by přijal toto stanovisko za své. Vy znáte jeho vyjádření a myslím si, že je katastrofální. Není možné, abyste eh, se postavili a řekli, že je nepochopitelně požadovat další solidaritu. Kdo takto hovoří, tak má spoluodpovědnost za eh, ty situace v utečeneckých táborech v Německu. Je tady celá řada návrhů. Jednak k tomu patří to, že je nutné se snažit o tuto Evropskou konferenci ohledně migrace a azylu. Musíme také přímo něco konkrétního k této současné situaci. Za druhé, musíme změnit nasměrování evropské azylové politiky. A za třetí, musíme využívat stávající možnosti. To znamená možnosti eh, vstupu jednotlivých členských států eh, oproti Eh, zvláště u těch států, které jsou tímto masivně postiženy, které leží na hranici s EU. Takže tyto státy musí přejímat eh, tyto prchlíky. Je to už možné, takže proč o tom máme diskutovat, musí se to dělat. Evropská unie by takto měla získat trochu více důvěryhodnosti z hlediska zájmu o solidaritu. A další věc. Když se tady hovoří o všech těch číslech, to znamená například, kolik lidí žádá o azyl a je přijata jako azylant v Německu nebo v Itálii, tak si musíme uvědomit, že je tam mnoho lidí, kteří nebyli převzati jako legální přistěhovalci, kteří jsou například eh, v Řecku nebo jinde. A pokud se nebudeme zabývat i těmito lidmi, pokud nebudeme přesně mapovat tyto problémy, pak eh, z hlediska situace v Sýrii, ale také mimo, nebudeme moci účinně pomáhat. Tady je nutná solidarita, ale ta solidarita, kterou zde budeme praktikovat v tomto smyslu, bude otrávenou solidaritou. Děkuji, kolegyně. A pan Salafrakos má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. První fáze operace proti chemickým zbraním je uzavřena. Zničení arzenálu chemických zbraní je zásadní věcí. Je jasné, že zapotřebí eh, nyní plnit dohodu, ale já bych byl rád, a abychom využívali tvořivost. Byl bych raději, kdyby ten návrh přišel od nás abychom prokázali, že jsme partnery na vysoké mezinárodní úrovni. Ale i v tomto případě my se spíš eh, řídíme eh, nebo sledujeme eh, někoho, kdo už je před námi. Na základě informací z OSN víme, že více než milion uprchlíků je nyní eh, registrován a další uprchlíci budou opouštět eh, zemi. Deset tisíc z těchto milionů či dvou milionů uprchlíků jsou zde, ale my jich musíme přijmout mnohem více. Toto je nedostatečné. Eh, Řecko v současné době má 3 miliony migrantů, uprchlíků, které hostí. 10 tisíc uprchlíků, kteří byli přijati v Evropě, teď jsou eh, těchto 10, 10 tisíc není oslavováno. A hovoří se o tom. Nyní nás Nyní nám říkají, že nečiníme naši povinnost, že nepracujeme dost, že jsme eh, líní a je tu nebezpečí, že krize se bude šířit dál. Musíme proto bezodkladně najít politické řešení. Prosím, hledejme společně to, co můžeme učinit, aby sever a jich spolupracovali. Mně za frakce budu hovořit eh, jako první řečník pan Štádler. Pane předsedo, vážení kolegové, syrská tragédie je také výsledkem nešpatné špatné politiky ze strany Evropské unie vůči Syrii. My jsme příliš brzo se postavili na stranu syrské opozice a vlastně jsme podnítili tvorbu teroristických sítí. Pan komisař se o tom zmínil. Tyto sítě jsou spolu zodpovědné za stovky tisíců uprchlíků, zvláště křesťanů, kteří žili v Syrii. V Rakousku jsme přijali tyto křesťanské eh, Syrie. A když se eh, podíváme na eh, tato čísla, na tyto teroristické sítě, které jsou často financovány také arabskými zeměmi, jako je Saudská Arabie, Katar, tak víme, že není pouze odpovědný režim, ale také tyto sítě, které byly příliš brzo podporovány Západem. A e, musíme se podívat také na Katar a Saudskou Arábii, na ty nejbohatší arabské země, které musí spolupracovat na financování řešení této uprchlické krize. Oni jsou odpovědní e, za vytváření těchto sítí. Oni financují dodávání zbraní těmto sítím, financují podobné sítě v Afganistánu a oni jsou spolu odpovědní za e, tuto situaci a měli by participovat na tomto financování a to postrádám v rezoluci. Děkuji. A nyní eh, tady jsou otázky přímo na pana komisaře, takže eh, pan komisař bude hned odpovídat. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych v několika minutách přímo odpověděl na otázky některých z vás, pan Weber, pan Svoboda, pan Frhovstav a paní Sargantiny a paní Cimer a pan Kirkop zde položili některé otázky ohledně uprchlíků. Hovořili o tom, že si přeji, aby se konala Evropská konference na tuto otázku. Moje odpověď je ano, jménem Evropské komise. Ano, já si myslím, že taková konference by byla nejenom užitečná, ale nezbytná v tomto okamžiku a to, co možná nejdříve, proto aby pojednala několik otázek, aby skloubila několik otázek a to se nám nevždy daří. Je tady určité poučení, které musíme vyvodit z této krize, tak jako ze všech ostatních krizí. Otázka humanitární pomoci této zemi a také zemím, které jsou v první linii a které nemohou zůstat osamoceny. Pak je tady otázka podmínek přijímání uprchlíků. Otázka nemilosrdného boje proti Eh, převaděčům, kteří zneužívají tato situace se všemi možnými prostředky. Dále je tady otázka podělení se o výdaje na civilní obranu. Musíme postupovat společně a umíme to, pokud je tady vůle. A pak je tady otázka rozvoje a stability těchto zemí, aby lidé nebyli nuceni odcházet. Všechny tyto otázky jsou dostatečně závažné proto, aby byly skloubeny dohromady a to na nejvyšší úrovni je tady opravdový důvod pro to, aby představitelé vlád, představitelé evropských institucí eh, ve spojení s eh, NHCR, tak jak o tom hovořil pan Verhostav, se dali ke společnému stolu a zorganizovali tuto konferenci. Moje odpověď je ano. Děkuji. za tuto jednoznačnou odpověď. Možná, že tady bude ještě reakce na to. Další řečník je eh, paní Matěj. Děkuji, pane předsedo. Tragické drama, které se odehrálo na Lampeduze a otázka syrských uprhlíků, nás přivedla eh, dnes sem do hemicyklu, kde musíme přemýšlet nad naší migrační politikou. Ta situace v Syrii je opravdu ničivá, zvláště pro eh, lidi v Syrii. A je naším úkolem pomoci syrskému obyvatelstvu a poskytnout nezbytnou ochranu. OSN hovoří o více než dvou milionech syrských uprchlíků, jak o tom hovořil pan komisař Barnier. Ten konflikt pokračuje. A nyní se již hovoří, že do konce roku budeme mít tři miliony je důležité podpořit sousední země, které svojí odvážnou politikou otevřených dveří poskytují těmto uprchlíkům efektivní ochranu a snaží se zabránit vykořenění a příliš velkému vzdálení. Evropská unie musí i nadále poskytovat materiální pomoc sousedním zemím, které vlastně e, přijímají 87 těchto uprchlíků. Více než 10 2 miliardy eur bylo eh, uvolněno, aby se zajistilo sklidnění eh, situace v Sýrii, aby se nastala stabilita v tomto regionu z hlediska tohoto obyvatelstva, které je v beznadějné situaci. Pane komisaři, my s velkým potěšením vnímáme vaši odpověď na otázku některých členů parlamentu. Já jsem vám ji chtěla položit také jménem naší frakce, tak jak to učinil pan Weber. A s velkým potěšením konstatujeme, eh, že jste přijali pozitivně žádost Evropského parlamentu. Ale čelíme také globálnějšímu problému. Jak řešit tyto přílivy uprchlíků eh, na evropské úrovni? Paní komisařka Malstremová se již snažila zde lépe rozdělit eh, přijímání těchto uprchlíků. Ale v současnosti členské státy nejsou ochotní zasednout ke stejnému stolu a odpovědět na tuto výzvu paní Malmstrémové. Takže myslím, pane komisaři, že byste měl využít této situaci a myslím si, že paní Malmstrémová zde měla dnes být. Děkuji mnohokrát a nyní paní Kijom bude hovořit. Děkuji vám, jak jste slyšeli již ty dotazy a odpověď pana komisaře Barně. Mám dojem, že nás tu mnoho v, v zde v hemicyklu, kdo už dlouho žádají, aby migrační politika byla spatřovaná globálně a ne už jen podle jednotlivých eh, příhod eh, z jednotlivých elementů. Potřebujeme globální reakci na eh, migraci, která se týká také Evropy, má na nás dopad. Očekávám odpověď od rady, aby jednou odpověď už nebyla jen eh, součtem národních odpovědí, ale eh, je zapotřebí, abychom zvažovali eh, řešení pro ty, kteří jsou blíž dál od hranic vnějších, protože některé státy jsou vystaveny migračním tokům více než jiné. Logistické a finanční eh, posílení je zapotřebí, ale podle mého ještě nestačí. Evropská unie musí přijmout svou část odpovědnosti pro zájmu populace syrské. Pokud eh, tamní eh, režim se bude chovat takto a bude mnoho lidí, kteří stále ještě budou potřeba pomoc, nebudou schopni dosáhnout evropských bran, tak eh, se bude situace ještě zhoršovat a nakonec se bude zapotřebí větších finančních prostředků než nyní. Členské státy mají eh, mají legislativní, finanční a operační prostředky k tomu, aby na evropském území eh, zjednodušili eh, přijímání eh, uprchlíků, můžeme mít lepší problém reinstalace eh, uprchlíků, můžeme mít zjednodušení vízového režimu a další opatření. A já si myslím, že jednou konečně potřebujeme být solidární a to v zájmu uprchlíků a zemí, které je přijímají. Děkuji, paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Humanitární katastrofa v Syrii nabírá olbřímých rozměrů. Utrpení lidí je obrovské. A teď je na čase, aby Evropská unie ukázala, že lidská solidarita ukazuje, Každý z nás v každé jednotlivé zemi musí nést odpovědnost eh, za pomoc nejzranitelnějším. Nejlepší způsob, jak to teď učinit, je nabídnout uprchlické kvóty pro eh, Turecko, Libanon a Jordánsko je třeba jim nabrhnout eh, obranu eh, ve všech členských státech EU. Ve Švédsku eh, jsme vzali 1900 lidí, v Německu nějakých 5000 lidí vzali. A další země následují ten příklad. Pokud by všichni následovali, tak bychom mohli dohromady pomoci stovkám tisíc lidí teď. Dalším krokem samozřejmě bude abychom uspořádali tuhle důležitou konferenci a je třeba zajistit, abychom eh, umožnili eh, legální bezpečnou ochranu lidí, například tím, že budeme vydávat humanitární víza v dočasných eh, konzulátech v uprchlických táborech. Děkuji paní Flotra. Já eh, poskytnu minutu eh, mého projevu panu litevskému ministrovi, protože si myslím, že vaše eh, mlčení je velice velice silně cítit toto. S tímto usnesením chci vědět, souhlasíte a přečetl jste si to usnesení a zda na včerejším zasedání rady ministři eh, hovořili o eh, našem usnesení a o tom, co je zapotřebí udělat ohledně té rozpravy, kterou nyní vedeme, pane ministře. Já jsem to pochopila tak, že vyberete na vědomí tuto situaci na vaší schůzi a že se k tomu vrátíte na vaší další schůzi. Nicméně my se ocitáme v situaci, která vyžaduje naprosto naléhavé konání. A všichni kolegové, kteří doposud promluvili, říkají to tež. Evropská unie má celou sadu různých nástrojů, nástrojů, politických nástrojů, má možnosti okamžitě zasáhnout. A my očekáváme takovouto odpověď, pane ministře. A proto vás žádám, abyste si vzal slovo a vyjádřil, co si o tom myslí Rada ministrů. Danke. Děkuji. A teď pan van Heke. Není přítomen, takže pan Borgecio. Pane předsedo, mám tři body. Za prvé je třeba překonat Dublin aby se všechno, všechno ty roz, mm, rozestřelo do všech zemí. Německo je mají proti. Pak jsou ti, co obchodují s lidmi. Je zapotřebí je přísně trestat a je zapotřebí Mezinárodní trestní tribunál. Co e, vlastně riskuje ten, kdo obchoduje s lidmi? Vzpomeňme si na kapitána Sketina e, to byla tehdy ostudná věc. A potom ten seznam pana komisaře Barniera hovořil o zemích, eh, které jsou ochotny přijmout uprchlíky. Eh, nemluvil ale o Itálii, to je opravdu pro mne eh, velikým překvapením. Zeptejte se pana prezidenta Lety, co se děje ohledně Lampeduzy. Je to skutečně ostuda, jak říká papež František. Když chci se zeptat na něco pana Baroza, Někteří politici nejsou rádi tomu, co se děje eh, v Lampeduze, někteří si tím získávají publicitu. A zdá se, že čtyři dny byly schromažďovány eh, na těla ehm, mrtvých. A prosím, ověřte, co se vlastně tam eh, stalo, protože se zdá, že to je skutečně osobné. Děkuji, paní Něnsky. Madame Nensky. Paní Něnsky. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, dnes hovoříme o solidaritě. To je klíčové stolo, eh, slovo. Tragédie eh, syrských uprchlíků mm, klade tuto solidaritu do situace, kdy eh, ji musíme osvědčit. Tito lidé trpí, musíme posouvat podle Dublinu 1, 2, 3. Podle těchto ustanovení se přejímají ti uprchlíci, kteří eh, byli přivedeni tím prvním přílivem. My jsme se snažili změnit eh, tuto legislativu. Tito uprchlíci musí eh, se um, nasměrovat na různé země. Ovšem eh, kapacita přejímání je někdy velmi malá. Někteří lidé v Bulharsku hovoří o tom, že by se hranice měly zavírat. Za druhé, my potřebujeme více prostředků pro eh, země, které jsou exponovány eh, tomuto přílivu. Tyto prostředky by měly být použity také na vybudování zařízení na hranicích, tak aby uprchlíci mohli zůstat co nejblíže svým státům. Eh, nejvíce exponovaná hranice je bulharsko-turecká hranice. Bulharsko je země, která se stává cílem mnoha uprchlíků a to sebou nese mnoho rizik pro naši národní bezpečnost. Dámy a pánové, dnes musíme vyslat signál, musíme zůstat solidární. Děkuji paní Veronik de Kaiser, má slovo. Děkuji, pane předsedo. I když Evropa souhlasí s tím, že více otevře svoje hranice, nepodaří se jí zabránit humanitární genocidě, která se připravuje v Syrii a také v tomto regionu v blízkosti zimy. Je to nepopsatelné. A klíč je v samotné Sýrii. 6 milionů osob, které se přemístily v rámci této země, 2 miliony uprchlíků v regionu a 6 tisíc dalších nových uprchlíků, kteří každým dnem přicházejí do Libanonu. My bychom se měli soustředit především na tuto část a naše diplomacie také. Je to obtížné, je to možné a Evropská unie už tak postupuje. Pobyla jsem před deseti dny v Sýrii a nevěděla jsem, že naše ambasáda funguje Eh, se svým stafem, který tam je a vlastně eh, strávila jsem deset dnů v Damašku ve velmi obtížných bezpečnostních eh, situacích. Angelina Eshor a její tým zde provádí úžasnou práci. Nevěděla jsem to, nevěděla jsem, že 21 mezinárodních nevládních organizací a agentur OSN spolupracují s ministerstvem práce v Sýrii, aby doručili eh, pomoc. Dále je tady tým, který kartografoval všechny týmy, které tady jsou, včetně eh, sítí Al-Kaidy. A tento tým každý den vyjednává s jednotlivými subjekty a snaží se doručit pomoc tam, kde civilisté eh, jsou v obtížných podmínkách. A dále 3 miliony dětí nechodí e, do školy již po mnoho let a tady se snaží působit UNICEF. To vše by mělo být podporováno a rozšiřováno diplomatickou prací. Paní Georgieva mi řekla, že se jí podařilo již získat víza pro členy jejího týmu, kteří by měli pracovat v Damašku. A já vzávám hold Evropské unii. Měli bychom našim diplomatům dát prostředky, kteří by mohli pokračovat v této humanitární pomoci, aby mohli pracovat diplomaticky. To je jediné východisko v této situaci. Děkuji. Paní eh, Šake bude hovořit nyní. Děkuji, pane předsedo, kolegové, pane komisaři. My jsme do dva roky už byli svědky toho hrozného, co se dě, těch hru, co se děje v Syrii politicky a diplomaticky. EU stálo na okraji. Docházelo k obrovským krutostem v Syrii. Eh, a stále víc to připomíná válku na dálku, která může destabilizovat celý Blízký východ. Není tu žádné řešení eh, uvnitř eh, a použití chemické další zbraní může způsobovat humanitární problém, humanitární krizi, která se tu může odehrávat u našeho Prahu po léta. A Evropská unie má vedoucí úlohu ve financování humanitární podpory. Já bych ráda paní komisarce Gorvě poblahopřála za její úsilí, ale musíme eh, strategicky jednat, musíme si uspořádat eh, eh, naši práci společně s našimi partnery. A proto by bylo dobré, abychom měli tuto konferenci na základě té rezoluce OSN. Potřebujeme zajistit léky, eh, přístřeší a další potřeby pro uprchlíky. V Nizozemí 50 či 250 lidí můžeme přijmout do našeho státu, zatímco Libanon eh, přijímá 6 tisíc eh, Syřanů denně, většinou žen a dětí. Přichází zima, my ty lidi nemůžeme ponechat v chladu. Děkuji a teď paní Doc. Děkuji, pane předsedo. Počet uprchlíků, eh, kteří eh, eh, opouštějí Syrii, je důvodem k obavám. Je třeba, aby se parlament tomuto věnoval i právě teď. Myslím, že ti, kteří byli vysídleni boji v Sýrii, eh, nejsou ochráněni eh, mezinárodním společenstvím a i když je správné vojensky nezasahovat, bylo by správné, abychom eh, koordinovaně a citlivě humanitárně reagovali. Jsem ovšem také Eh, leží mi na srdci ti, kteří eh, trpí eh, v Syrii. A my bychom se měli také zabývat třeba pozicí syrských křesťanů, to je největší menšina v té zemi zprávy o vraždění eh, namířeném na ně, eh, zprávy o tom, že některé džihadistické eh, skupiny si vynucují konverzi k islámu, by měly se dostat na pozornost tohoto domu. Já bych vás vyzvala, kolegové, v jakékoliv návazné debatě a v jakékoliv návazné konferenci je třeba se postavit za práva křesťanů v Sýrii. Je třeba je podpořit každým možným způsobem. Děkuji mnohokrát a teď kolega Pirker. Eh, pane předsedo, eh, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, jeden eh, poražený syrské krize už je jasný a je to obyvatelstvo 6 milionů uprchlíků v zemi i mimo Sýrii. To je důsledek. Jsem přesvědčený, že skutečné řešení může být jenom politické k tomu jsme přijali první kroky a doufám, že ty také budou úspěšné. Bude to ale trvat. Proto je teď třeba přijmout krátkodobá řešení. Myslím, že je okamžitě nezbytné tábory, e, které mají až 150 tisíc lidí v sobě teď, připravit na zimu, tak aby ty e, lidé měli šanci přežít e, tu zimu důstojně a přímo na místě. Za druhé, myslím si, že je nutné, a tady podporuji i opatření komise, aby infrastruktura v těch místech u syrské hranice byla posílena. Eh, aby se tam, poslali, eh, aby se tam eh, postavily školy, protože velká část uprchlíků jsou děti, aby se tam také posílala kanalizace a takovéhle věci. Tam už je spousta lidí, kteří tam žijou, mají tam rodinné příslušníky. A potom je třeba také upozornit arabské státy na to, že nemůžeme čekat jenom, aby Evropa tady pomohla, ale že také ostatní země Mm, musí eh, splnit svoji eh, povinnost. Eh, také třeba rozdělit uprchlíky z arabského světa také do arabského světa. Já jsem hovořil s řadou lidí a mám zkušenost, že lidé chtějí zůstat v regionu, takže proto ta podpora by měla přicházet v první linii právě do tohoto konfliktu, aby se lidé do regionu, aby se lidé po konfliktu mohli vrátit eh, co nejrychleji. Děkuji, pan López Aquilar. Děkuji, pane předsedo. Rezoluce ohledně konfliktu v Sýrii, o které budeme hlasovat v Evropském parlamentu, předpokládá, že se bude apelovat na Evropskou unii ohledně naplnění její odpovědnosti ochrany. Nejedná se o soucit, ale o solidaritu. Evropská unie by takto měla postupovat a apelovat na odpovědnost eh, členských států Evropské unie. Eh, nestačí podporovat eh, ekonomicky pouze sousední země, které přejímají obrovskou část těchto uprchlíků. Evropská unie musí také využívat plně všech svých nástrojů, které má k dispozici. Například uplatňovat pravidla společného asilového režimu a také umožňovat udělování víz z humanitárních důvodů a dále uplatňovat článek 5 šengenské úmluvy, podle které je možné dočasně přejímat uprchlíky z humanitárních důvodů. Je nutné plně využívat také prostředky, které jsou k dispozici v rámci asilové a migrační politiky EU. Dále je zapotřebí využívat také systému eh, trvalého pobytu a ne pouze mm, dočasného. Jedná se zvláště o nezbytnost eh, v zemích, eh, které mm, se týkají hlavně přijímání těchto uprchlíků, to je Švédsko, Německo, a hlavně uplatňování principu no reformo. Paní López Aguilar. Vážený pane předsedo, jedná se o špinavou válku, která probíhá v Sýrii. Je to střed mezi diktátorským režimem a skupinami, které se snaží nastolit jiný diktátorský teokratický systém. Pane předsedo, máme tady čtyři body, které musíme zrealizovat. Vyvíjet tlak proto, aby se hledalo politické řešení. Za druhé, Musíme nadále poskytovat humanitární a finanční pomoc příslušným zemím pod vedením eh, Evropské komise na místě. Humanitární pomoc se nesmí eh, přeměnit eh, ve prostředky, které financují strany v této zemi. Dále je nutné zorganizovat Evropskou konferenci, o které hovořil komisař. A děkuji mi za to. Tato Evropská konference by měla také vyvodit závěry v oblasti naší obecné migrační politiky. Měli bychom také rozdělit odpovědnost mezi jednotlivé členské státy. My máme určitou tradici v pomoci třetím zemím. Máme také tradici přejímání uprchlíků z celého světa, ale naše politika v současnosti je slabá. Měli bychom vytvořit stabilní a trvalou politiku, která nebude zatěžovat pouze středomořské země z hlediska odpovědnosti přejímání uprchlíků, ale rozdělí tuto odpovědnost mezi všechny členské státy. Měli bychom vyslat tento signál celému mezinárodnímu společenství. Jedině společně se nám podaří eh, ponechat tuto naději politického řešení. Pan Engel, děkuji, pane předsedo. Tři body. Všichni ti, kteří říkají, že otevírání hranic sousedních zemí má dopadny na Evropu, a to přímým způsobem, mají pravdu. Je to například Řecko a Kypr, které jsou také sousedními zeměmi. A my tady nemůžeme zůstat se založenými e, rukama z hlediska těchto přílivů, které tyto země musí přijímat, když zároveň požadujeme na Jordánsku a Libanonu, aby přebírali tyto eh, uprchlíky. Bylo by to pokrytecké. Pan komisař Barnier říkal zajímavé věci. Hovořil o relokalizaci některých osob a také o zemích, které jsou ochotné je přejít, přejmout. Já jsem zaznamenal že je velmi málo, velmi málo těch takzvaně velkých zemí, které jsou ochotny přijímat tyto oprchlíky. Vypadá to, že některé mm, tyto velikosti nebyly správně eh, změřeny. Pak se hovořilo o principu no refoulement eh, Tento princip je někdy popírán některými členy tohoto parlamentu. Já myslím, že je nezbytný tento princip no refoulement v tento okamžik. A dále, pan komisař hovořil také o zahraničních bojovnících. Já myslím, že to je smysl budoucí diskuse, protože my všichni vědíme, víme, eh, kdo tam působí a kdo živí tento konflikt eh, zevnitř a také zvenku. My víme, že jsou to partneři Evropy, víme, že jsou to země jako Katar, jehož úlohu bychom měli proskoumat. Chceme, aby Syrie se rozpadla? A co uděláme? s přílivem těchto uprchlíků po takovém rozpadu? To je otázka, kterou bychom se měli politicky zabývat. Děkuji, pane předsedo. Pan Milan Mon. Počet syrských uprchlíků je obrovský, zhruba 2 miliony. Soustředují se především v, v Iráku, Turecku, Jordánsku a Libanonu jsou projevem spadné situace v zemi, jak už ukazuje také více než 100 tisíc obětí války. Je zapotřebí toto mít na paměti zhruba milion uprchlíků. Je mladší 18 let, jak řekla pán Barně, Evropská unie je na prvním místě v mezinárodním společenství v pomoci Eh, lidem v krizové situaci, také v Sýrii. To mě těší, že pan komisař eh, nadále usiluje o podporu tohoto regionu ze strany EU, ale musíme najít zásadní řešení. Především, co možná nejdříve, musíme zastavit válku v Sýrii. To by byla nejlepší pomoc uprchlíkům a syrským obyvatelům. Musíme přesvědčit jednotlivé mezinárodní aktéry, včetně syrských sil, aby našli takové politické řešení, které ukončí konflikt jednou provždy. Je zapotřebí, abychom uspořádali konferenci Ženeva 2. Eh, uvidíme, zda se nám to podaří v listopadu. Spojené státy a Rusko Eh, začali tuto iniciativu na zničení chemických zbraní a to je zapotřebí využít této iniciativy, je zapotřebí přijmout, aby se našlo také politické řešení války. Zničení arzenálu chemických zbraní má urychlit ukončení konfliktu, to bude nejlepší pomoc, jak říkám, pro uprchlíky i pro eh, země, které je přijímají a žijí v kritické situaci. Děkuji, pan Marko Skuria. Děkuji vám, pane předsedo. V syrské tragédii se eh, podařilo předejít ještě tragičtější válce, ale nedokázali jsme předejít tomu, že masivní počet uprchlíků žádá o pomoc v mnoha zemích nejen Blízkého východu, ale i v evropských zemích. Návrh usnesení Evropského parlamentu, o němž nyní diskutujeme, je důležitý a zcela se pod ním můžeme podepsat především proto, že konečně stanoví platný princip eh, pro eh, syrskou situaci a platí i obecně pro, syrské, eh, pro další nalhavé situace. Německo učinilo mnohé, 14 tisíc, skoro 15 tisíc žádostí o Eh, přijetí uprchlíků eh, obdržela Švédsko podobný počet. A nyní je zapotřebí, abychom učinili to, co se objevilo v našem usnesení, aby uprchlíci ze, Syr, ze Sýrie byli u nás přijímáni a abychom projevovali větší solidaritu vůči členským státům, které jsou eh, vystaveny mimořádnému tlaku. Také hovoříme o evropské klauzuli solidarity, protože jsme Unie, nejsme jen soubor národních států. A proto Nesmíme bez dalšího váhání se takto sdílet solidárně i s, jiný, i s takovými státy jako Malta, eh, Italsko a další, eh, Itálie, Řecko a další státy, které nemohou sami o sobě čelit obrovskému migračnímu tlaku. Děkuji. Pan Štýr. Predsedniče, preko 2 miliona izbě... Vážený pane předsedo, 2 eh, miliony uprchlíků, přes 100 tisíc dětí Eh, do 11 let 6 milionů eh, lidí bez domova. To nejsou statistika, eh, čísla, to jsou lidské životy. Musíme spojovat syrskou tragedii, s tragédií na Lampedusa tak, aby Evropa reagovala. Bylo by eh, zcela milné eh, tuto debatu o imigrační politice Evropské eh, v Unie vést takhle abstraktně. Naše země přijala 800 tisíc uprchlíků během agrese pana Miloševiče. A pamatuju si ze svého otce, který sám byl uprchlíkem ve druhé světové válce. Z toho já jsem se něco naučil. Je důležité, aby se uprchlíci vrátili domů. A na to se musíme zaměřovat ve své debatě, ve své politice. Samozřejmě podporujeme to usnesení, ale tento parlament především musí eh, dále komunikovat eh, s demokratickými mocnostmi v syrské opozici, eh, které nebudou perzekvovat. Cílem naší politiky musí být, aby každý syrský občan měl právo vrátit se domů. Kolegyně Esaja. Arvoisa puhemies, hyvä komisari. Syrjasta lähteneet... Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, více než dva miliony uprchlíků opustili Sýrii, jsou v Jordánsku, Libanonu a v Turecku. Tyto země potřebují pomoc, finanční podporu. Jordánský velvyslanec nám řekl v politické skupině v létě, že situace se stává hrozbou pro vnitřní bezpečnost Jordánska. Humanitární pomoc v rámci humanitární pomoci eh, mnoho členských států přijalo uprchlíky a žádatele o azyl, především ženy a děti. Eh, jsou to tisíce eh, ze strany Švédska, Finska a toto jsou čísla, o, o, vypovídající o kvótách. Nicméně tyto uprchlíci, kteří jsou přijati na kvóty, jsou jen částí té odpovědi, kterou máme eh, poskytnout. Potřebujeme klid zbraní v Syrii, potřebujeme dostat do Syrie humanitární eh, pomoc. Děkuji. Následovat bude postup ke čtyři pro nezapsané řečníky. Kolegové, obdržela jsem 15 žádostí o slovo. A bude nesmírně obtížné vyhovět všem. je možné eh, vyslechnout jen sedm, osm eh, kolegů. Jako první paní Solověská. Eh, Děkuji bardzo, paní předsedající. Z raportu Biura národů... Děkuji vám, paní předsedkyně. Podle zprávy OSN o uprchlících ze Sýrie počet uprchlíků narůstá a každý den více než pět tisíc osob přechál, přestupuje syrské hranice. To je velký problém pro země v tomto regionu, které přijímají většinu syrských uprchlíků. Myslím, že především musíme poskytovat pomoc uprchlíkům. Neměli bychom se snažit zastavit ilegální imigraci. Bulharsko si stěžovalo na obrovský příliv syrských uprchlíků ale je jich eh, tři tisíce, zatímco v Libanonu jich 700 tisíc. Neměli bychom usilovat o hlubší destabilizaci eh, regionu. Jen 12 členských států EU se zavázalo, že pomůže. Já rozumím obtížím některých členských států s rozpočtem, ale jsou mnohem menší tyto obtíže, než se mají syrskí občané. Paní Kosta? Yes. Grazie, prezidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že slovo, ke kterému se musíme vrátit jako Evropané, je solidarita. Nalehavá situace uprchlíků ukazuje, že válka občanská a vojenská i poté, co bylo ukončeno používání chemických zbraní, je stále velkým problémem a e, Evropská unie musí e, hrát e, vedoucí úlohu v řešení jak politickém, tak diplomatickém. Otázka uprchlíků je otázka evropská, nikoli jednotlivých členských států, do kterých přímo těto uprchlíci přicházejí. Návrh pana Barniera na konferenci, humanitární konferenci, je nezbytná je zapotřebí, abychom mluvili i s nevládními organizacemi a dalšími aktéry, ale eh, by bylo zapotřebí také eh, Evropské rady na toto téma, protože je zapotřebí eh, přijmout politické diplomatické akce pro Sýrii. Je třeba revidovat Dublin 2 ohledně asilových otázek, které zatím neumožňují poskytovat azyl v jiných zemích, než které jsou zeměmi cílovými. Ehm, to se týká například Itálie. Jedná se tu o problém eh, dočasného pobytu uprchlíků. Často eh, imigranti přicházejí do našich eh, států prostřednictvím trestné činnosti jiných osob a dochází k trestným činům na, na těchto osobách. Děkuji, kolega Keller. Více než dva miliony lidí museli opustit Sýrii. Evropa převzala 8 tisíc těchto uprchlíků oproti dvěma milionům. To je opravdu velice cynické. Potřebujeme připravený program, který by stanovil správná čísla. Pokud vyžíváme sousední státy, aby otevřeli svoje hranice, tak i my musíme otevřít svoje hranice a umožnit legální cesty, například v rámci humanitárního víza. Musíme sami jednat, místo toho, abychom prstem ukazovali stále na ostatní. Musíme nyní konat, můžeme pomoci lidé, lidem, nemusíme čekat na mandát, musíme učinit něco konkrétního a nesmíme převalovat odpovědnost na sousední státy Sýrie. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan Murphy. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, UNHCR skonstatovalo, eh, že Sýrie Eh, nechá krvácet eh, děti, ženy a muže. Eh, to ukazuje, jaká je to katastrofa. Dva miliony uprchly, čtyři miliony jsou vnitřně vysídlené. Oni utíkají před brutální občanskou válkou, a aby přežili. Více než polovina populace bude potřebovat humanitární pomoc do konce roku. Ukazuje to, že lidé nevěří ani nepodporují Asada ani sektářské vůdce opozice. Eh, ovšem eh, je tady eh, zejména vidět pokrytectví EU. Otevřené dveře syrských sousedů jsou vítány, ale dveře Evropské unie zůstávají zavřené. My militarizujeme evropské hranice a má to tragické důsledky. Pomoc kterou zatím Evropská unie poslala, je 20 centů na den a na osobu. Je třeba mnohem větší pomoci a, a Mm, eh, je také eh, třeba poskytnout nezbytné služby, eh, bydlení, vzdělávání a tak dále pro všechny. Děkuji, pane Murphy, a teď pan Gřip. Mluvění dzisiaj o katastrofě humanitární v Syrii to před... Dnes hovoříme o humanitární katastrofě v Syrii. Rada bezpečnosti OSN eh, postupuje váhavě v tomto konfliktu. Víc než 100 tisíc Syřanů přišlo o život. Miliony Syřanů eh, bylo přesídleno v rámci státu, jiní opustili hranice eh, Sýrie a potřebují pomoc. Tato pomoc je nezbytná, abychom pomohli náboženským a jiným menšinám kteří, které trpí násilím a pronásledováním, včetně křesťanů. Vidíme, že nesyrské teroristické skupiny působí v Sýrii, což destabilizuje syrskou vnitřní bezpečnost. Dvou miliardová pomoc od EU je nedostatečná, na tom se shodneme, potřebujeme politické řešení. Syřané potřebují mír, právní stát a právo vrátit se do svých domovů. Paní Ana Gomes? What should be the priority for Frontex? Co by mělo být, prioritou Frontexu? uh Eh, chránit eh, životy nebo zatlačovat lidi? Kde je eh, mravní imperativ pro pana Baroza před mrtvolami na Lampeduze? Většina reakcí na syrské uprchlíky byla ohavná. Potřebujeme společnou imigrační politiku. Zaměřovat se jenom na humanitární opatření nestačí. Bude přicházet stále více uprchlíků. Evropská unie by měla zmrazit aktiva syrskému režimu Ovšem eh, eh, neměli bychom se eh, vyhýbat těm lidem potřebujeme efektivnější eh, přítomnost eh, EU na eh, tureckých hranicích a dalších, v dalších zemích. Nesmíme dovolit, aby probíhala korupce a vítězily žihadistické síly. Potřebujeme, aby syrská opozice se lépe demokratičtěji organizovala a připravovala demokratickou budoucnost pro Evropu. Děkuji, kolega Stojanov. Děkuji. Naše dnešní téma, pane předsedo, jsou opatření pro uprchlíky. Eh, už jste někdo tady slyšeli o nějakém opatření? Eh, já jsem tady o žádném eh, opatření konkrétním neslyšel. My tady pořád hovoříme dokola a mezi tím eh, už eh, stovky uprchlíků eh, přecházejí například turecko-bulharské hranice. Vy se tady všichni snažíte říci, že Bulharsko má teď nejvíce přijatých uprchlíků. Jak by se na to chtěli zapomenout, Bulharsko bylo poslední členskou zemí EU, Eh, které eh, se, která se stala eh, předmětem islámské teror, islámského terorismu. Byl u nás atentát, na to nezapomínejme. My tady hovoříme pořád o konferencích v budoucím čase a v podmiňovacím způsobu. V Bulharsku máme uprchlíky za 600 eur na den a přitom je průměrný eh, důchod 80 eh, euro. A napětí vz, tady vzrůstá. My tady to bychom neměli dělat minutu ticha. Máte slovo, další řečník. Madam President. Paní předsedkyně, pane komisaři, občanská válka v Syrii obsahuje nový prvek, který nebyl viděn po Eh, po využití eh, plynu vůči vlastním občanům. Takovéto věci se dějí v Sýrii. Bylo eh, dosaženo shody nad tím, že chemické zbraně jako takový mají být eliminovány v průběhu jednoho roku, ale nehovoří se o eliminaci vrahů. Teroristický dopad na populaci může se objevit znovu situace pokračuje a toto přispívá k narůstajícímu toku syrských uprchlíků všemi směry, včetně Evropy. E, e, zločiny proti e, lidskosti v Syrsku by měly vést k obvinění těchto zločinců. Humanit nestačí jen humanitární pomoc na evropské úrovni, ale měl by být také Mezinárodní trestní tribunál založen. Děkuji jako poslední kolega Richard Howitt. Tři věci eh, se týkají uprchlíků. Eh, Zaprvé nevěříme v mezinárodní společenství, umíráme v táborech, protože nemáme jídlo a léky. A e, kdyby byly kdyby byla možno, e, možnost být, být v bezpečí e, v Syrii, nikdo by neutíkal do jiných zemí, včetně Jemenu. Ehm, je zapotřebí toto všechno mít na paměti. Je to morálním imperativem a to také řekl ehm, premiér Velké Británie na samitu G20. Potřebujeme znovu vrácení syrských uprchlíků syrští uprchlíci přicházejí do, Evro- eh, do Evropské unie, také do Velké Británie. A eh, orgány Velké Británie uvedly, že to je otázka eh, francouzských orgánů, jejich příchod tedy do Velké Británie. Já nevím, jak definovat morálku, když syrští uprchlíci žijí v zoufalství, v našich eh, oblastech a stávají se legálními migranty. Nyní předám slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem z vás, kteří zde položili tyto otázky a přednesli návrhy v souvislosti se závažností takovéto rozpravy. Vedle toho, co jsem řekl před chvílí, když jsem reagoval na výzvu ohledně zorganizování té příslušné konference a vyjádřil jsem svolení s organizováním této konference, tak bych k tomu chtěl připojit ještě některá do vysvětlení. Pan Weber a paní z Argentiny před chvílí hovořili o číslech. Já bych mohl ocitovat čísla z mezinárodních příslušných organizací, je to UNHCR. Jedná se o žádosti, které jsou kolektivně adresovány členským státům. Týká se to dvou tisíc instalací a deseti tisíc žádostí o převzetí uprchlíků. Já jsem tady uvedl eh, čísla ohledně zemí, které reagovaly pozitivně, těm jsem také poděkoval. A z tohoto titulu apelujeme na další členské státy, aby zareagovali na tyto požadavky. Takže to jsou čísla, která pocházejí z té organizace, která je nejschopnější zvážit tyto potřeby. Pak bych chtěl zareagovat na to, co řekl pan López Aguilar ohledně humanitárních víz. My jsme vyzývali k tomu, aby se velkoryse otevřeně používalo to, čemu říkáme humanitární výzum. Ale chci připomenout, že je to svrchované rozhodnutí každého členského státu. Každý členský stát se musí rozhodnout, zda bude používat humanitární víza či nikoliv. Je to choulostivé téma. A proto si myslím, že myšlenka této konference ohledně humanitárních aktivit ve vztahu k uprchlíkům bude užitečná. Je to citlivé téma. Vzhledem k tomu ale, že je to záležitost svrchovaného rozhodnutí každé země, pak je to velice obtížné. Vidíme to v této současné situaci kde se vlastně apeluje na populistické noty. Vedle tedy humanitární akce i politicky by bylo vhodné, abychom se podělili o tuto diskuzi, abychom společně diskutovali a hovořili o výměně dobrých postupů. Eh, myslím si, že vždy je ten problém méně závažný, pokud ho řešíme společně. Pan Engel a paní Wensky hovořili o těch konkrétních případech zemí, které jsou takzvaně v první linii. Kypr, Řecko, Itálie samozřejmě, ale také Bulharsko. My jsme organizovali konkrétní mise minulý týden, tak eh, abychom vyhodnotili technické a finanční potřeby na místě, které jsou dále nutné. Paní Janaku hovořila o tomto bodě, pan Salavrakos se zmínil o Řecku v souvislosti s asilovým systémem. Řecko by mělo konsolidovat, vybudovat azylový systém, aby eh, mohlo také přijímat technickou a finanční pomoc ze strany jiných dalších evropských zemí. Dále se hovořilo o potřebě dalších finančních prostředků. To jsem uvedl i já sám. A musím říci jménem komisařky, která je odpovědná za tuto záležitost, že zatím nejsou další finanční prostředky k dispozici na rok 2013. My jsme se dostali na samotnou hranici. A vše, co by mohlo být uvažováno jako možné v roce 2013 a co bude nutné v roce 2014, pak zde z hlediska těchto potřeb v rámci restrikcí, které existují, musíme hledat možnosti a proto tato konference, kterou jste navrhli mi, v této souvislosti připadá důležitá. Na závěr, paní předsedkyně, eh, vážení poslanci a pane ministře, bych chtěl navázat na to, co řekla paní de Kaiser. Já bych chtěla mm, poděkovat, chtěl bych poděkovat eh, starostce Lampedusy, která velmi iniciativně řešila tyto problémy. Ona nebyla jediná. Bylo tady spousta lidí, kteří byli úžasní kteří pracovali diskrétně, jaksi mimo záři reflektorů. A chtěl bych říci také, že zde pracují úředníci Evropské unie, OSN, eh, pracují v Bejrutu, v Damašku, dále nevládní organizace zde působí, o těch jsem hovořil. A proč jsem tak reagoval na vaše vystoupení? Je to proto, že tady byly dvě miliardy eur, které jsme již eh, jaksi eh, použili a v podstatě asi 40 této pomoci jde do Sýrie. A jakým způsobem je tam reálně použita? Ta pomoc je ta použita prostřednictvím těchto nevládních organizací a těch správních orgánů a tady musíme vypíchnout práci všech těchto lidí, jejich život je často ohrožen. A na závěr bych chtěl připomenout, že je tady mnoho důvodů ve vztahu k tomuto dramatu, který se týká hlavně Syrie, abychom čelili této záležitosti společně. Opakuji, Reakce na tuto zážitost nemůže být jednotlivá. Musí být evropská, protože ten problém je také evropský. Proto jsou tady všechny důvody, abychom využili této dimenze a také všech nástrojů, které máme, které jsem uvedl před chvíli, humanitární akce, podpora zemím, které jsou v první linii, podělit se o prostředky civilní obrany, bojovat proti převaděčům a teroristům, pomáhat rozvoji. A pak jsou tady další otázky, především přejímání a podmínky přejímání těchto uprchlíků. To vše musíme dát dohromady a musí to být na dobré úrovni, tak aby to odpovídalo eh, řízení Evropské unie. Takže to jsou tyto politické dimenze, které jsou velmi důležité také z hlediska našich jednotlivých zemí. Znovu opakuji, je lepší mít evropskou politickou diskusi ohledně tohoto tématu, než oddělené diskuze, které jsou někdy konkurenční. Děkuji za tuto rozpravu a za tento návrh. Děkuji, pane komisaři. A nyní za radu eh, pan na zástupce ministra pro zahraniční věci Vitautas. Lečkevitus. Paní předsedkyně, pane komisáři, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem vděčný za výměnu názorů, kterou jsme nyní vedli. Evropská unie a členské státy za eh, daných okolností eh, činí mnoho pro ulehčení situace syrských uprchlíků. Samozřejmě, že bychom neměli a nemůžeme eh, usnout na bavřínech, protože více než dva miliony Syřanů už opustili, už prošli traumatickou zkušeností a opustili Syrii, stali se uprchlíky. 1,4 milionu osob pravděpodobně opustí zemi do konce roku. A my nevíme, kolik dalších je bude následovat v roce 2014. Samozřejmě, že nejlepší způsob, jak předcházet utrpení těchto osob, by bylo vyřešit důvody, kvůli kterým opouštějí zemi. Nejlepším řešením by byl trvalý mír. Rád bych zdůraznil na tomto místě, že litevské předsednictví od samého počátku, od prvního dne našeho předsednictví, velice aktivně usilovalo o řešení syrské krize. A e, minulý měsíc bylo přijato Eh, rozhodnutí eh, z Vilniusu, což je dobrým výsledkem evropské činnosti zaměřené na trvalé eh, řešení této situace. Litevské předsednictví nadále spolupracuje s vysokou představitelkou a místopředsedkyní komise a, a s, vnější, službu pro vnější činnost aby do Sýrie i okolního regionu byl přinesen mír. Ale konflikty pokračují dál, proto musíme vynaložit veškeré úsilí všemi možnými kanály, aby byly respektovány humanitární zákony a byli chráněni civilisté. Nesmí být tolerováno vraždění ani eh, unášení eh, dětí a nesmí být nijak eh, tolerováno násilí zaměřené na pohlaví a na eh, těch nejzranitelnějších občanech, jako jsou ženy a děti. Je zapotřebí zajistit bezpečnost a ochranu všech humanitárních pracovníků a zdravotnického personálu. Měla by být zajištěn volný průchod eh, eh, zařízením zdravotnickým a lékařským potřebám také zdravotnickému personálu. V rámci eh, země je zapotřebí podporovat humanitární akce a pomáhat humanitárním pracovníkům, eh, kteří pomáhají eh, všem osobám v nouzi, které jsou v Sýrii. A je zapotřebí pokračovat podle operačních potřeb. Potřebujeme tedy školený personál, je zapotřebí koordinovat humanitární asistenci a veškeré další úsilí, abychom zajistili účinnost a efektivitu pomoci. To je klíčová, klíčový způsob řešení takovéto situace. Nicméně musíme se také uvědomovat naše finanční omezení. Dosáhli jsme těchto cílů alespoň a a pokud se nám podaří dosáhnout toho, co jsem řekl, bude narůstat snad počet uprchlíků pomaleji a snad v určitou dobu začne jejich eh, počet klesat. To by bylo nejlepší. Nyní, co se týče velice konkrétního návrhu pana Vrhovstata na humanitární konferenci jak se o ní hovoří v usnesení Evropského parlamentu. Nepochybně vítám takovýto návrh. A navíc vítám pozitivní odpověď pana komisaře Barniera. Předsednictví je připraveno úzce spolupracovat na této věci s komisí, která má hlavní zodpovědnost za tuto věc. Konference však sama o sobě nestačí. Evropská unie musí vynakládat tlak na další globální hráče, kteří mohou hrát úlohu v syrské záležitosti. Sdílená zodpovědnost a řešení urgentních humanitárních problémů eh, v Syrii je také zapotřebí chtěl bych vyjádřit této příležitosti, abych vyjádřil vděčnost panu Aguilerovi a celému Evropskému parlamentu za, za vaši velice potřebnou za vaše velice potřebné a včasné usnesení. Jsem přesvědčen, že společnými silami a společným postojem budeme schopni pomáhat syrském, syrským obyvatelům a že se podaří najít dlouhodobé řešení. Děkuji. Děkuji. vám, kolegové, tímto končí rozprava k tomuto domu. Máme to návrh usnesení. A v 11.30 se o něm bude hlasovat. Následujícím bodem na pořadu jednání je zpráva